Ladies and gentlemen, good afternoon. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Myslím, že můžeme začít. Our point number one is obvious. Bod číslo jedna, jako vždy samozřejmě, přijetí pořadu jednání a s tím, že jsme v původním návrhu provedli následující změny. Bod 6, to je bod 6, který se týká pozměňovacích návrhů o e, evropském řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu, tak tento bod bude přesunut. Bod 26, to je výměna názoru o posílení určitých aspektů prezumpce neviny a o právu na přítomnost během e, soudního jednání, tedy hlavního líčení. A mm, má někdo e, nějaké námitky? Programu ne, e, takže tím lze pořád jednání považovat za odsouhlasený. Dále. Sdělení předsedy. Nemám žádná. Můžeme přejít hned k bodu 3, schválení zápisu. Takže pokud do konce eh, schůze neobdržíme žádné připomínky, tak schválení zápisu z 24. 25. září a 10. 11. Eh, listopadu tohoto roku bude tímto potvrzeno. Bod číslo čtyři. Statut Evropské nadace. A dáme slovo zpravodaj panu Kesterovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám za to, eh, že jste mi dal tuto možnost eh, pohovořit o Evropské nadaci a představit Evropskou nadaci. Dovolte mi, abych se vyjádřil zatím předběžně k této otázce. Já si myslím, že tady existuje jednomyslnost ohledně toho, že aktivity Evropské nadace jsou velmi významné, co se týče rozvoje občanské společnosti a že tato Evropská nadace může přispět k sociální soudržnosti a že Evropská nadace může být, může být velmi důležitá eh, pro posílení demokracie a sociálního státu. A já si myslím, že také Evropská nadace může přispět k tomu, abychom rozptýlili eh, skepsi, která panuje u občanů EU. A co se týče Evropské nadace, musíme se ale podívat na kritické aspekty, které s touto otázkou souvisejí. Eh, nadace převzaly úkoly ohledně vedení koncernu, jako například eh, IKEA, Tady se jedná také o nadace, protože tam eh, využívají eh, daňové úlevy. Mají tedy vliv na otázky eh, jako nadace, které jsou v Německu. Například se jedná o, to, že otázku seniorů. A to jsou věci, které jsou kritické, pokud jde o Evropskou nadaci. A návrh eh, komise eh, musíme tedy zohlednit na základě těchto věcí. Návrh eh, komise z roku 2012 má důležité aspekty, které se týkají Evropské nadace. Jedná se tedy o, o dodatečné o dodatečnou právní normu k těm, které už existují na vnitrostátní úrovni. Jedná se o to, aby tyto nadace byly užitečné a Evropský parlament nemá žádné spolurozhodovací právo, ale eh, Evropský parlament může pouze přijít se stanoviskem. Proto je tedy důležité, abychom si uvědomili, že je důležité, potřebné, aby na radě došlo k jednohlasnosti, pokud jde o Evropskou nadaci. A jak to vypadá nyní? Ten problém spočívá v tom, že ty nadace, které jsou aktivní na vnitrostátní úrovni, tak mají problémy s tím, aby byly též aktivní v jiné evropské zemi. A kdo chce mít eh, přeshraniční nadaci, eh, tam potom jsou otázky občanskoprávní, tedy překážky s tím související, totež eh, otázky daňové jsou překážky. A je důležité tedy, aby toto mohlo být přeshraniční. Dále chci zdůraznit, že je důležité eh, zdůraznit, že některé členské státy mají eh, speciální požadavky na zahraniční nadace. Například eh, v Německu je teorie RIT a ta říká, že zahraniční nadace nejsou uznávány jako takové. A potom, co se týče daní, mnoho zemí neposkytuje eh, ty samé výhody daňové zahraničním nadacím jako eh, svým nadacím. Návrh komise, to je tedy nařízení ohledně statutu Evropské nadace a Cílem je tedy, aby byly odstraněny eh, překážky a právní nejistota těchto nadací, aby také byly sníženy náklady s tím, s tím související. A v tomto návrhu se mezi jiným píše, že nadace evropská může být založena pouze e, v případě, že bude sloužit všeobecným účelům. Co se týče hospodářských aktivit, tak to je v návrhu komise také, a to, že cíl musí e, sloužit ke všeobecné všeobecnému blahu. E, jedná se o 25 tisíc eur podle návrhu komise, potom odpovědnost je omezena na majetek. Evropská nadace musí být aktivní na přeshraniční úrovni, to znamená, že musí provádět aktivity minimálně ve dvou členských státech. A e, další věc, která je důležitá v tomto návrhu komise, e, sídlo může eh, být ve dvou různých členských státech. A samozřejmě k tomu vedou další aspekty. Evropská nadace bude tedy spadat buď pod eh, právo té země, kde byla tato nadace založena, anebo spadat pod právo, kde je sídlo. Samozřejmě toto povede k právní nejistotě. Eh, paní eh, Regnerová, bývalá zpravodajka, navrhovala, aby nedocházelo k odlišení mezi zprávou eh, a mezi sídlem nadace. Mezitím se Mezitím paní Regnerová přišla s další zprávou, o tomto návrhu se diskutovalo v parlamentu a tam, co se týče aktivit občanské společnosti, tak se zdůraznila role že by tedy tato úloha měla být posílena v rámci nadace a potom se ještě diskutovalo o tom, že by Evropská nadace mohla provádět jakoukoliv hospodářskou činnost, tak o tom se musí diskutovat. A potom to, co jsem už řekl, jak by to mělo být možné, aby e, sídlo, administrativní sídlo a hlavní sídlo bylo oddělené. Potom další ústřední bod e, souvisí tedy s tím e, s tou sídlem administrativy a sídlem, jak to vypadá se zaměstnanci. To se také vracím k té zprávě, kterou předložila paní zpravodajka. Tam to není dobře ošetřeno, protože tam jsou pravidla pro vytvoření Evropské podnikové rady, to je důležitá věc, ale e, nepočítá se se souhlasem se strany e, zaměstnanců, co se týče spolu e, rozhodování, protože tak je to podle německého práva. Potom další věc, jak to vypadá třeba v Dánsku nebo v Rakousku, protože tam hodně firem je řízeno nadacemi a tím pádem mnoho těchto firm spadá pod toto právo nadací. E, potom také se jedná o to minimální jmění 25 tisíc eur, zdali je to dostačující. 19.11.2014 e, e, výbor Koropa se tímto zabýval. Tam Většina členských států se vyslovila pro evropskou nadaci a došlo k eh, schodě ohledně tohoto textu. A byla tam tedy většina, ale je potřeba eh, jednohlasnost. A závěrem bych se chtěl vyjádřit eh, k jedné věci, Eh, chtěl bych odpověď od, Evrop, od Evropské rady a komise, jak to vypadá tedy se stavem projednávání, například co se týče těch daňových otázek a potom, co je zcela ústřední, do jaké míry to eh, vypadá tedy s principem té jednohlasnosti. A potřeboval bych vědět od zástupců komise a rady, jak to eh, vypadá, protože pro celkové pochopení je to velmi důležité.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 Já už jsem si myslel, že to nestihnu, měl jsem problém s mým letadlem, ale nakonec eh, jsem to stihl a mohl jsem si vysvětl, eh, vyslechnout eh, pana zpravodaje, nového zpravodaje. Já vím, že to byla předtím paní Regnerová a já jsem byl s tím novým zpravodajem pro tuto otázku. Mohli jsme to udělat obráceně, Eh, co se týče vystoupení, protože toto je eh, chronika neúspěchu. 19. Eh, listopadu na Koreperu tam 15 bylo hlasů pro a 8 proti. Takže přesto, že ty, přestože italské předsednictví se tolik snažilo, tak to na světlo nepřišlo a přestože parlament přišlo, přišel se svým stanoviskem, tak jak o tom hovořil nový zpravodaj, a to přesto, že parlament se vyjádřil jasně, eh, Evropský hospodářský a sociální výbor a zároveň výbor regionu, všichni se vyjádřili velmi jasně ohledně toho, že je opravdu potřeba, abychom měli tento nástroj Evropské nadace. Je tedy opravdu Eh, škoda, že pláčeme nad rozlitým mlékem. Eh, jaký je ten důvod, že těch 8 zemí z těch 28 eh, hlasovalo proti? Podle mého názoru ten návrh byl dobře podložený je sice pravda, že během diskuze došlo k, eh, k rozdílným názorům, ale to je v pořádku, ale došli jsme k konzensu. Eh, Evropský parlament v plénu se vyjádřil jasnou většinou, byl tam tedy konsensus a došlo k jednotě kritérií ohledně toho, jak je důležité mít tuto evropskou nadaci. Já se těším Eh, na radu, aby nám řekla, v čem byly problémy. Možná my jsme to eh, tenkrát nepochopili a pochopíme to nyní. Eh, pan zpravodaj to tak udělal a já také se vyjádřil o tom jako skupina socialistů. Já jsem upozornil na to, už v minulosti, protože jsem věděl, že dojde k nějakým problémům a chtěl jsem, aby to mohli všichni přijmout. Vzhledem k tomu, v jaké situaci se nacházíme, že to, co je veřejné, tak je nedostačující proto, abychom uspokojili eh, veškeré potřeby v oblasti sociální, hospodářské, protože je potřeba pokrýt eh, veškeré potřeby, které se objevují, tak eh, nadace Eh, představují zcela eh, zásadní úlohu, tak aby se eh, mohl spojit veřejná a soukromá část občanského života. Ale musí to být atraktivní, aby se mohly takovéto nadace založit. Ten systém, tak jak to bylo uh, řečeno v radě, co se týče těch rodin a té neslučitelnosti, tak mně to nepřišlo moc rozumné, protože se jedná třeba o bohaté rodiny, které jsou velmi mocné a potom uskutečňují dary prostřednictvím nadací a potom ta společnost to může využít. A často eh, to bývá v rukách eh, velkých rodin. A a potom to je v té eh, radě a je potřeba eh, tam provádět dostatečné kontroly, aby se nejednalo o věc soukromou. Je prostě důležité, aby ty nadace byly eh, a fungovaly pro veřejný zájem. Potom další problém, a tam existovaly také určité rozdíly, to je otázka zastoupení zaměstnanců v těchto nadacích. Někdy není vhodné, aby to bylo příliš striktní v případě nástrojů, které nejsou úplně typické a které eh, vyžadují větší flexibilitu, protože když budou úplně striktní, když to tedy bude jako v tom německém systému té spolusprávy, to, to může vést eh, k velkému eh, zmatku, protože je důležité, abychom měli užitečné nástroje pro nadaci. Potom otázka daňová, fiskální nástroje. Je zřejmé, že nadace eh, musí mít fiskální nástroje ad hoc, protože jinak nebudou atraktivní pro ty, eh, kteří eh, přicházejí s návrhem založení nadací. Takže to jsou problémy, které jsme měli Eh, my jsme tedy řekli, že 15 eh, zemí hlasovalo pro, 8 zemí hlasovalo proti. Uvidíme tedy, zali se to může vyřešit a jestli budeme moci eh, začít, abychom se dohodli na něčem, co je důležité. Co je důležité, my víme, že Evropská nadace respektuje subsidiaritu, je to věc užitečná, respektuje e, fiskalitu členských států, je to přidaná hodnota a nejde to na úkor Eh, současného status quo. Eh, takže proč tedy eh, tady tato loď byla potopena a neumožnili jsme jí doplout do přístavu? Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Hautala. Děkuji, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že není pochyb o tom, že parlament by měl nadále podporovat statut Evropské nadace, ale jako kolega, já si kladu otázky, proč osm členských států eh, eh, měli tedy výhradu k této otázce a eh, protože samozřejmě nám jde o to, aby nakonec došlo k přijetí návrhu. Mám pár otázek na které bych si přála od komise, od zpravodaje odpovědi. Institut veřejného zájmu asi eh, se eh, liší země od země a třeba ty daňové výhody, které ta Evropská nadace by měla, třeba v zemi registrace, zápisu nadace, Eh, na základě toho faktu, že pracuje ve veřejném zájmu. Ano, ono je snadné tedy argumentovat pro a e, asi to bude na základě principu vzájemného uznávání. A já se ptám, je zde skutečně ten problém, že výklad veřejného zájmu nemusí být stejný v každém z 28 států. A druhá otázka. Já, když si přečtu stanovisko výboru pro kulturu, stanovisko pro náš výbor, který je to stanovisko staré roka půl, tak si kladu otázku, zdali máme jistotu, že co zde zdůrazňuje výbor pro kulturu, je otevřenost, kontrola, zodpovědnost, minimální normy, eh, co se týče finančních aktivit. Takže to má být taková záruka, že potom budou se těšit tyto evropské nadace důvěře. A já jsem i o tom hovořila s kolegy ve frakci a kladli jsme si otázku, jak dlouho to bude trvat, než komise předloží návrh Evropského združení, Evropské asociace. Řada z nás ví, že je zde problém, že musíte registrovat združení třeba v Belgii, v Lucemburku a nedost, ne, že byste dostali daňové výhody. Ne, jenom vůbec proto, abyste mohli e, e, řádně řídit takovou nadnárodní e, asociaci, nadnárodní združení. A já jsem překvapena. Pokud to chápu, tak zatím tato iniciativa neexistuje, takže možná náš výbor by proto měl něco udělat. To je spíš tady apel na komisi a na radu, že také eh, po té, co přijmeme eh, daci, tak budeme také potřebovat Evropské združení. Děkuji, pan Foss. Ja, ich danke auch für die Děkuji, také já děkuji za tyto informace. Já chci uh, ještě potvrdit, co řekl kolega Kester. Uh, ve skutečnosti mm, je mm, se zabývat tou otázkou rozděleného síla, jak už říkal kolega, v případě eh, společnosti, kde je jedna o jedné osoby, tak to se týká otázek mm, jako je praní špinavých peněz a podobně. Musíme se na to pečlivě podívat. Chceme takovou formu, ale musí dobře fungovat. Není možné, aby to otevíralo mezery, které eh, to, by to otevírat nemělo. Takže prosím, ještě jednou, eh, co se týče právních důsledků, je nutné se eh, na tuto formu blíže podívat aby eh, nedocházelo k nějakým nežádoucím jevům, aby, mohly být, aby tedy byly vyloučeny. Při eh, vší flexibilitě, o které hovořil kolega de Grandes, to také potřebujeme v evropském rámci, ale nemělo by docházet k těm nežádoucím efektům. Proto bych byl rád, kdybyste se na to povídající způsobem zaměřili. Děkuji, pane Raděv. Pane předsedo, milí kolegové, dnes existuje více než 110 eh, tisíc neziskových nadací v Evropské unii a mm, představují asi 600 eh, miliard euro a zaměstnávají asi milion evropských občanů. A zároveň eh, tyto nadace Eh, se řídí více než 50 eh, eh, právními úpravami a jsou to velice komplikované mm, administrativní procedury, které je stojí miliony ročně, které by mohly použít jinak. A zavedení Evropského statutu, tedy Evropské nadace, by i usnadnilo vlastně e, transfer e, know-how, prostředků a tak dále a navíc by to i snížilo právní nejistotu a i mm, by to tedy zvýšilo jejich popularitu. Nezapomínejme, že je velice důležité, aby evropské nadace e, byly udržitelné, co se týče jejich činnosti, a proto je třeba garantovat i řádnou efektivní kontrolu nad nimi což by zvýšilo i důvěru eh, v tyto nové evropské nadace. Měli bychom hm, podporovat eh, činnost těchto nadací, které jsou velice důležité pro občany. Proto si myslím, že je třeba velice rychle pokračovat ve vyjednávání o tomto významném legislativním aktu, tak aby nadace měly k dispozici nástroj, který dlouho očekávají musíme členským státům vyslat jasný signál, apelovat na ně, aby bez eh, průtahu již přijali tento nový statut. Děkuji. Děkuji a eh, rád bych teď, aby za komisi se vyjádřila paní Knefl. Ano? Nebo kolega, možná já. Děkuji, pane předsedo děkuji za všechny připomínky, které jsme slyšeli především od zpravodaje a od e, minulosti od paní Regner. A komise si uvědomuje velice dobře, že zde váš parlament eh, podporuje mm, tuto agendu, což je pro nás velice pozitivní věc. A jako vždycky, eh, samozřejmě komise se snaží předložit rozumný návrh evropské nadace. Obecná poznámka. Pokud jde o pole působnosti návrhu, tak jasně zde eh, se hovoří o nadacích ve veřejném zájmu. Jejich hlavní cíl eh, tedy je ne tedy komerční činnost jako IKEA a podobně, ne. Tady jde o evropské nadace, které dělají charitativní práci, tedy charity, eh, církve a tak dále. Takže znamená dělají činnost ve veřejném zájmu. Eh, eh, protože nemáme moc času, tak pane předsedo, nebudu hovořit o detailech. Ale první bod pana de Grandes. Jaký je stav věcí v radě nyní? Ano, po tříletém vyjednávání 11 pracovních skupin, tři korepery proběhly, tak pořád ještě jsme v situaci, že 8 členských států je proti tomuto návrhu, pět by rádo eh, tam provedlo určité změny a zbytek to víceméně podporuje. Nezapomínejme na to, že jde o návrh, který je podle článku 352 smlouvy, což znamená jednomyslnost, protože jde o statut. Spravodaj se ptá, nebo pan de Grandes se ptá, jaké jsou problémy, v čem jsou problémy. Já asi těžko tady eh, to eh, mohu říci, jak je to v případě všech členských státech. Já nejsem advokát ďábla, já chci za komisi obhajovat tento návrh. Ale je třeba si přiznat, že hlavní obavy těch států, které jsou proti, je, že v zásadě nevidí přidanou hodnotu v tomto návrhu. Já vím, ano, přidaná hodnota. Tyto státy, které jsou proti, ji v tom nevidí, a to především ten fakt, že bychom vytvořili zase novou právní formu, evropskou formu, a několik členských států si myslí, že eh, výhoda, výhody tohoto statutu nebudou dostatečně kompenzovat administrativní zátěž, eh, ať jde o náklady na dohled, registraci, minimální kapitál, který bude potřebný a mají tedy pocit, že ta přidaná hodnota není dostatečně velká. My jako komise si uvědomujeme, že po třech letech samozřejmě musíme teď vyhodnotit, co to znamená. Mm, Před deseti let, dny o tom hovořil Koreper a musíme se zamyslet, jak pokračovat. Jak asi víte, v komisi Nyní eh, my eh, připravujeme náš pracovní program na rok 2015 a poněvadž zde máme agendu, která vyžaduje jednomyslnost a poté souhlas parlamentu, tak hledáme cestu vpřed. Eh, tedy komise se teď zamýšlí nad tímto, ale samozřejmě, jak všichni dobře vědí, komise také pracuje na seznamu eh, agent, to znamená, eh, které agendy případně bychom měli stáhnout ze seznamu pracovního programu. Ještě je to příliš brzo, protože teď probíhají vnitřní interní analýzy, ale je jasné, že je to předpis, je to tedy agenda, která eh, musí tedy být analyzována podle řádných procedur a musíme respektovat příslušný politický proces. A asi s technickými detaily ještě počkáme, až uvidíme, jaký bude osud tohoto návrhu a ještě poznámka mimo trochu. Zde padla otázka eh, ohledně toho, zda se nepřipravuje i návrh Evropského združení. Pokud vím, tak někdy v 90. letech, někteří možná si pamatují, takový návrh existoval, byl stažen. To nespadá pod naše DG, ale pro, pod DG Enterprise, podnikání. Takže jakýkoliv návrh Evropského stružení také si bude vyžadovat jednomyslnost. Takže proto velice pečlivě teď se sleduje, jaký bude osud Evropské nadace. Pokud to se nepodaří, tak na to asi nepotřebuji eh, křišťálovou kouli, ale asi nikdo nebude mít chuť do toho předkládat další nástroje v oblasti obchodního práva. Ono to zní trochu jaksi chmurně v pondělí odpoledne, ale takto. Uh, thank you. That's the end of the... Dobře, takže to je konec seznamu řečníků, nikdo z rady zde není, takže já bych se chtěl zeptat, zdali ještě zpravodaj pan Kester chce něco říct si závěrem. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji za všechny připomínky. Také děkuji za zprávu a reálnou prezentaci eh, komise. Ano, je nutné zvážit, jaké iniciativy Eh, tady ještě můžeme eh, zahájit, abychom ten pozitivní plán nadace na evropské úrovni eh, dostali dál, abychom vyvinuli příslušný tlak. To je, na tom se dohodnou, to je jedna z mých důležitých úkolů oddělení mezi zprávou a sídlem, to je jedna věc, stejně tak Eh, spoluurčení, flexibilita, to je pro zaměstnance, pro důležitá otázka, které, které je třeba se věnovat. Na závěr chci říci, že musíme eh, zvážit, zda je možné zahajovat iniciativy eh, z, mm, strany tohoto výboru, aby tento projekt, který je rozumný, se dostal dál. Pan De Grandes a paní Hautala si ještě přes slovo. Pan De Grandes. Děkuji vám, pane předsedo komise, nevím, jestli eh, nemohla být přesnější nebo nechtěla. Já bych eh, býval ocenil eh, více informací ohledně toho, proč se stalo to, co se stalo v radě. Ano, bylo tam osm stanovisek, pět chtějí změnu a tři, eh, tak to je taková vlažná pozice. Já jsem to pochopil tak, že by možná mohli akceptovat změny a že by to tedy bylo realizovatelné. Na druhé straně eh, zde padlo tvrzení, všichni s tím souhlasíme, je to eh, požadavek sine qua non a to, že veřejný zájem je prostě tím konečným cílem nadace, o tom nikdo nepochybuje. Ale potom se tady vznesl dotaz, který zůstal ve vzduchu, eh, jak by měl vypadat ten právní výchozí nástroj. A já se ptám, nebylo by možné, když tady existují skutečné problémy, tak aby jsme mohli mít posílenou spolupráci? Proč ne? protože někdy eh, by to mohlo, eh, mohlo být eh, formální řešení z právního hlediska. Když budeme pozitivní a dospějeme ke konsenzu, kde neexistují nějaké velké námitky zásadní povahy, no tak tím by se mohla vyřešit tady tato limitní situace. Já se ptám, já ne, že bych chtěl kritizovat komisi za to, že nedala moc eh, eh, podrobností, já to mohu pochopit, je to prostě eh, úkol komise. Není to úkolem komise, aby tady se nějak z ničeho obvinovali. Byla to rada. My ale víme, že italské předsednictví se opravdu snažilo. Ale musíme se podívat na to, která jsou ta hlavní témata která eh, vedla eh, tady k těm námitkám, abychom to mohli vyřešit aby ta e, diskuze nezůstala ve vzduchu, abychom se opravdu zamysleli nad těmi e, otázkami e, zásadními ze strany těch států, které se vyjadřily proti. A musíme tedy zjistit, jestli jsou to opravdu e, velmi jasné námitky, které jsou pro, m, mm, v rozporu s tou naší pozicí, anebo zdali můžeme být flexibilní. Tak to je vše. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mrs. Hautala. Děkuji, paní Hautala. Děkuji. Já mm, bych mohla zopakovat to, co říkal pan mm, Grandes. Myslím, že je zvláštní, že tady diskutujeme o tom, jak dále nebyli jsme informováni. Eh, co se stalo v radě s členskými státy, to by nemělo být tajné, i když je tam jednomyslné v radě. Takže jsem překvapená, že jsme slyšeli jenom ticho jako odpověď na naše otázky. Pan Tegrandes řekl, že možná devět zemí by chtěl pokračovat dál v rámci posílené spolupráce. Já jsem si vzala slovo, protože jsem měla několik eh, jasných otázek, ale moje angličtina na to nestačí, ale já nemyslím, že bych eh, se mi dostalo odpovědi, do jaké míry se mění koncepce veřejného zájmu v legislativě z 28 zemí, především s eh, ohledem eh, daňových eh, výhod. To by mě zajímalo. Pak otázka odpovědnosti. Jak tedy zajistit, aby se z toho nestal nástroj na praní špinavých peněz? Když mluvíme o daňových únicích, Eh, tak bychom vytvářeli nástroj, který by se právě na daňový, k daňovým únikům využíval. Dobře, velice stručně já lituji, eh, pokud se vám vaše odpovědi znaly příliš povrchní. Já nemohu, nemohu mluvit za radu a nemohu mluvit za osm členských zemí. Já jsem se pokusil Um, říci, eh, jak to bylo, že se nebyli přesvědčeni o výhodách tohoto návrhu vzhledem k, k tomu, jakou zátěž by to představovalo. Komise dala návrh na stůl, chtěla zjistit, zda je možné, eh, aby došlo k nějakým změnám toho textu, Eh, které by mohly bránit fungování evropské nadace. Koreper z roku 2013 před rokem, tedy od té doby byla celá ta daňová kapitola vyňata, takže o daních se eh, vůbec nehovoří v souvislosti s evropskými nadacemi. Možná i z toho důvodu, že to riziko daňových úniků, vyhýbání se daním různým mm, zkreslením, ke kterému by mohlo docházet, takže celý ten prvek daní byl vyňat. Mm, I tak bylo, eh, byl, tam byla celá řada věcí, které tam zůstaly. Druhá otázka, možnost rozděleného sídla a nežádoucích efektů, které by to mohlo mít. Eh, změny, ke kterým došlo, mm, šli tím směrem, aby nebylo možné to sídlo rozdělovat. Takže možná nedůvěra eh, vlastně tím byla eh, eliminována. To byl hlavní prvek toho návrhu. Myslím, že jsme vyřešili to riziko praní špinavých peněz, daňových útníků a podobně, ty byly neutralizovány, řekněme. Děkuji. Děkuji, tak tím se dostáváme k konci tomuto bodu jednání a přecházíme k bodu číslo 5 a to je přistoupení Rakouska a Malty k Hákské umluvě z roku 65 o doručování soudních a mimosoudních Eh, písemnosti v cizině ve věcech občanských a obchodních. Viktor eh, Uspaskych je zpravodaj má slovo. Milí kolegové, kolegové, pane předsedo, velice stručně představím, o co jde. V roce 65, 15. února konkrétně, byla přijata Hákská umluva, která umožňuje doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině, tedy ve věcech občanskoprávních obchodních, v jiných tedy signatářských státech. A pokud jde o Evropskou unii, tak doručování listin Eh, je eh, upravena jinou umluvou přijatou eh, v roce 2007, 13. listopadu 2007. Tuto umluvu již aplikuje 26 členských států. Rakousko a Německo vyjádřili přání také přistoupit k této umluvě je třeba říci, že Evropská unie má eh, výlučnou pravomoc eh, pověřit jiné členské státy, aby jednali jejím jménem. A eh, závěrem bych řekl toto. 15. listopadu roku 65 eh, eh, byla eh, tedy přijata tato umluva a tato umluva se ukázala jako užitečná pro účely doručování listin a tudíž je to v zájmu všech členských států mít stejný systém doručování listin soudních a mimosoudních listin. Eh, tedy eh, proto se navrhuje, aby eh, parlament odsouhlasil přistoupení Rakouska a Malty k této umluvě, tedy o Rakousko a Maltu. Děkuji. Děkuji. Nějaké připomínky? Pan Zjevka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję także sprawozdawcy w imieniu grupy i... Děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji my bychom chtěli přivítat přistoupení Malty a Rakouska k Hákské umluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností. Eh, je to velice mm, základní eh, úmluva, která umožňuje fungování, efektivnější fungování právního systému a také mm, efektivnější komunikaci v občanských obchodních věcech. Je se nemyslitelné, že by členské, některé členské státy zůstaly mimo tuto úmluvu. Děkuji, pane předsedo. Jako stínová za socialisty demokraty, tak samozřejmě i my podporujeme přistoupení Rakouska a Malty k zmíněné hákské umluvě, eh, poněvadž v podstatě v tom se angažuje Evropská unie již od roku 2007, kdy se stala Evropská unie členem Hákské konference. A také toto přistoupení zapadá do toho kontextu, že komise eh, i apeluje na třetí země, aby přistupovali k této umluvě, tudíž je zcela přirozené, že všechny členské státy, a tedy včetně Malty a Rakouska, aby byly členy této umluvy. Děkuji. Eh, postoj tohoto výboru se zdá být jasný, ale nehlasujeme eh, o této věci. Budeme hlasovat jenom jednou, jakmile Rada eh, požádá parlament o souhlas, což se stane za několik měsíců. Bod 6 je odložen, bod 7 přistoupení Moroka k umluvě občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Slovo má paní Hautala, zpravodajka. Děkuji. Um, já jsem již prezentovala tento návrh, není k tomu mnoho co dodat, kromě toho, že je dobře, že konečně Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že toto je v výhradní EU, kompetenci EU a otázka kompetence již nebrání dalšímu pokroku. Doufám, že tento, tyto eh, návrhy budou postupovat rychle před, protože je to v zájmu nesených dětí v těchto třetích zemí a rodin jejich. Takže možná jenom jedna doplňující informace. Já jsem žádala právní službu, zda je možné, aby do této úmluvy eh, padaly případy dětí, které byly unoseny v době, kdy eh, platila a oni řekli, že ne, retroaktivní aplikace nebude možná. Takže moje jediné přání je, abychom rychle postupovali vpřed a měli bychom stanovit lhůtu pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Nějaký další komentář? Nevidím. Takže v tomto případě Rada požádala parlament o své stanovisko, takže my budeme eh, stanovovat lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, což bude 8. prosince, abychom mohli hlasovat v lednu příštího roku. Takže to je všechno k bodu 7. Um, Body 8 a 9. Tady nemáme zpravodaje pana Kavadu. Což je problém. Takže to musíme odložit, obávám se. A musíme přejít k bodu 11 a další, které jsou in camera. Neveřejné, takže prosím žádám všechny, kdo nemají právo být na neveřejné schůzi, abyste opustili místnost. Pět minut přestávka, děkuji.